Vážení kolegové, dobré ráno. Než začneme hlasovat, chtěl bych říci, že zde máme skupinu návštěvníků z Rumunska, z Galatu. A to je oblast, odkud je paní Tykao. A máme zde také poslance rumunského parlamentu a novináře, takže vás velice vítáme ve výboru pro dopravu. Vím, že Gezine bude mít také skupinu, takže je přivítáme, až přijdou. První bod na pořadu jednání je hlasování o zprávě pana Bradborna, budoucnost regionálních letišť a leteckých služeb v EU. Mají všichni hlasovací karty? Ano. Takže to zkontrolujeme. Uvidíme, kolik z EPP je tady navíc tento týden, takže zahajuji hlasování. Has everybody voted? Hlasovali všichni. Hlasovali všichni? Končím hlasování. a v tuto chvíli je to z EPP v pořádku. Okay, so we'll start with compromise. Začneme kompromisem čtyři. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. So we now go to Reggie 12 is next. All those in favor? Regi 12, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Two Regi 2, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Regi 8. dílčí hlasování, požádali o to EKR, první část, až po Programming Frameworks. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Zkontrolujeme to elektronicky, protože to nebylo úplně jasné, takže zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 41. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 6. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 43 pana Rubika. Jako doplnění kde pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 44, také doplnění kde pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 48. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 47. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Regi 3. Dílčí hlasování. První část. Od calls on až po more attractive. První část odpadá, protože jsme schválili 47, takže budeme hlasovat o druhé části. Takže hlasujeme o druhé části. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 49. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Regi 5. kde pro? Proti? Zdrželi se? Můžeme zkontrolovat regi 5. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. A je to zamítnuto. 50. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 51. Kdo je pro? proti, zdrželi se. Zkontrolujeme 51, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Yeah. Can we close the vote now? Right. Můžeme ukončit hlasování? Dobrá, takže hlasování je ukončeno, je to přijato. 52, kde pro? Proti? Zkontrolujme 52, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. A je to přijato. 53, paní Tykau. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 54, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zkontrolujeme 54, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování a je to přijato. Kompromis 7, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 61. Pan Marinesku, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Prosím vás, vedejte lépe ruce. A především moje vlastní politická skupina. V tuto chvíli do toho nejdete s příliš energií. 62, pana Sasoliho. Kde pro? Proti? Zdrželi se, přijato. 63, kde pro? Proti? Zdrželi se, přijato. 64, Pane Leichtfrieda, kde pro? Proti? Zdrželi se, přijato. Nyní budeme hlasovat o celém odstavci, takže 68. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zkontrolujeme 68. Elektronicky zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 66. paní Lichtenbergerové. Je tu dílčí hlasování. První část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část. Zbytek. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 71. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 72. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. 73. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijato. 70. Pana Bacha. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijato. Regi 4. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 74. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Regi 6. Dílčí hlasování. Požádali o, tom, o to EPP. První část až po Building New Ones. Takže kde je pro první část? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část. Kde pro? Proti? Zdrželi se. Zkontrolujeme druhou část. Zahuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. A je to zamítnuto. Sedmdesát pětka odpadá, was accepted, so we still go to 76. Okay. 76. 76. Kde pro? Proti? Zdrželi se, přijato. 77. Předpokladem je, že ta italská verze je správně. Takže kdo je pro? Okay, <laughs> so 77, those in 77, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. doufujeme, že ten italský text je v pořádku. 78. Kde pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 8, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 82, paní Lichtenberger, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 9, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní se dostáváme k regi 7 a je tu dílčí hlasování ve dvou částech. Takže hlasujeme jenom o druhé části. První část odpadá kvůli kompromisu 9. Takže hlasujeme o druhé části regi 7. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 93. Kde pro? Proti? zdrželi se, přijato. 99 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 95, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 100, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní se dostáváme ke 106. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 103. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 104. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Myslím, že je to přijato, ale zkontrolujeme to. Takže elektronicky hlasujeme o 104. Hlasovali všichni, končím hlasování. Je to přijato. 107. Kde pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 108. Kde pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 29 odpadá. 109. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 28 odpadá, takže 105 to také odpadá. Další, o kterém hlasujeme, je 114. Kde je pro? Proti? Zdrželi se? Zkontrolujeme 114 elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. a je to zamítnuto. 115. Kde pro? Proti? Zdrželi se přijato. 116. Pana Rubikse. Kde pro? Kde pro 116? Kde proti? Zdrželi se Zkontrolujeme 116, jako myslím, že je to schváleno, ale zkontrolujeme to, takže zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování a je to přijato. 117, paní Lichtenberger, kde pro? Proti? Zdrželi se? Zkontrolujeme 117, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. A je to zamítnuto. 118. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 119. Kdo je pro? <clears throat> Proti? Zdržel se? Schváleno. <clears throat> Teď kompromisní návrh 10. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? To je přijato. <clears throat> Teď 122. Pro? Proti? Zdržel jsem. To bychom si měli zkontrolovat. 122 ještě jednou elektronicky. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasováním. To je zamítnuto. 124, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? To je zamítnuto. 123, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Teď budeme hlasovat ke 120 trojce. Hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato. 125, to je návrh pana Rubikse, kdo je pro? Proti? Zdržel se, to je zamítnuto. 126, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo, to je přijato. 127 pro, proti, Ne, 125 nebylo přijato, takže teď 127, začínáme ještě jednou. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Eh, myslím si, že bychom si to měli překontrolovat, myslím si, že to bylo přijato, ale teď zahově elektronické hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. Je to přijato. 128, 129 společně, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, to je zamítnuto. Kompromisní návrh 11, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. Regi 10, Regi 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? To je eh, zamítnuto. Regi 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? To je zamítnuto. Teď 137. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. 138. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel, to je zamítnuto. Kompromisní návrh 12, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. 143, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? To je zamítnuto. 144, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 145, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? 145 eh, kusy elektronicky zkontrolujeme, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Je to zamítnuto. Velice těsně, ale zamítnuto. 148. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? To je přijato. 150, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? 150 eh, kusy překontrolujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. A to eh, je odmítnuto opět velice těsně. 151 kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to je zamítnuto. 152, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. 153, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 154, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to je zamítnuto. Takže teď jdeme ke kompromisnímu návrhu 1. Tam je ústní pozměňovací návrh, eh, které, který přidalo EPP. Já jsem proti tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu. Děkuji. Sì, sono contrario a questo emendamento orale, tra l'altro non capiamo. Já jsem proti tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu a my nechápeme důvod, proč byl předložen. V tom případě tedy nebudeme mít ten to ústní pozměňovací návrh. Bez něho hlasujeme, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? to přijato. Teď tedy, kdo je pět, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, to je zamítnuto. Teď kompromisní návrh 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel, to je přijato. Dvanáctka. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel, to je přijato. Teď třináctka. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel, to je zamítnuto. Kompromisní návrh 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? To je přijato. Teď 19 od paní Lichtenbergerové. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Myslím si, že si to zkontroluje. Myslím, že to je odmítnuto, ale zahajuji hlasování k 19. Hlasovali všichni. Končím hlasováním. Je to zamítnuto. Teď 18. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 20. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 21. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. 24. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. 23. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. 22. Pro? proti, zdržel se e, přijato 25, 25, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, to je přijato 27, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, tak si překontrolujeme 27. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování a je to opět zamítnuto těsně. 30, kdo je pro, <clears throat> proti, kdo se zdržel, to je přijato. 32, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, to je přijato. Teď máme konečné hlasování, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 39 pro, 3 proti, nikdo se nezdržel, čili text je přijat. Dovolte, abych pogratuloval zpravodaj. Teď um, budeme eh, hlasovat o zprávě pana Kančiana. Eh, eh, je to změna rozhodnutí Evropského parlamentu a rady číslo a tak 1639 26, kterým se zavádí rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace a tak dále. Nejprve máme tedy kompromisní návrh 16 a 19. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to je přijato. Teď 18, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? To je zamítnuto. 2022, e, to budeme společně o tom hlasovat. A máme tady ústní pozměňovací návrh e, ke 22. Má k tomu někdo nějakou námitku? Ne, tak budeme hlasovat společně, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to je přijato. 21. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, 23, eh, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to je přijato, 24, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to je přijato, teď 4, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato, 5, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to je přijato. Šestka, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel, to je přijato. Sedm, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel, to je přijato. Teď eh, jednička, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel, to je přijato. Osm, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel, to je přijato. Devítka, kdo je pro? proti, kdo se zdržel, přijato. Desítka, kdo je pro, <clears throat> proti, kdo se zdržel, přijato. Jedenáctka, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. Dvanáctka, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. Teď dvojka, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. Trojka, opět s ústním eh, pozměňovacím návrhem, pokud nemá žádnou námitku, tak hlasujeme, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Třináctka, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, eh, eh, to si překontrolujeme, je to pozměňovací návrh 13, což je přídavek k pozměňovacímu návrhu 3. Hlasovali všichni, končím hlasování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 kdo je proti? Kdo se zdržel? To je zamítnuto. A teď konečné hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Hlasovali všichni. Poslední možnost máte. Končím hlasováním. 35 pro, 3 proti, 3 se zdrželi, takže to je také přijato. Dovolte, abych blahopřál panu Kančianovi. Máme tady už toho zpravodaje pro rozpočet. Dá se pan předseda. Já si pouze, jako pouze kontroluji, jestli už tady je hlavní zpravodaj pro rozpočet. Hi. <laughs>

Okay, colleagues. Can... Takže kolegové, pojďme eh, začít. Opět dovolte, abych mezi námi přivítal pana eh, Lavia, eh, Laviu, aby ho přivítal na půdě našeho výboru. Myslím si, že mohu říci pouze tolik panu Lavěvi, že toto je zřejmě jeden z nejlepších výborů, Eh, hlavně jsme rádi, když nám někdo dá eh, miliardy euro, potom jsme k takovému člověku mimořádně přátelští. Pan Lavia nám teď eh, řekne něco o souhrném rozpočtu. Máte slovo, pane Lavio. Děkuji kolegové za tuto možnost zúčastnit se toho setkání s vaším výborem. Jsem zpravodajem pro rozpočet a mým úkolem je eh, vám tady ty věci představit, sestavit rozpočet a hlavní pokyny. Takže ještě jednou to zopakuji. Těmito setkáními s výbory bychom chtěli vytvořit přímý vztah se všemi výbory, se všemi poslanci, tak aby všichni měli pocit, že se účastní procesu vytváření rozpočtu pro rok 2013, jak víte. Minulý uh, rok, eh, je to poslední rok finančního výhledu 2007 až 2013 a tak jako často v případě víceletých programů tak jak je tomu i s tímto finančním výhledem, je to vždy tak, že na počátku je mnoho závazků a čím eh, více čas pokračuje, tak je potřeba tyto závazky eh, naplnit, zaplatit. A teď se dostáváme k poslednímu roku, roku 2013, a znamená to, že bude potřeba mnohé věci uhradit. V rozpočtovém výboru vždy říkám, eh, že platby a požadavky jsou stále vyšší, protože se realizuje stále více programů. Mnoho programů společenství už běží plnou rychlostí a proto je potřeba je také uhradit. A navíc propukla krize a mnoho členských států zatím ještě neměli úplný přehled o tom, jak funguje víceletý rámec, eh, finanční výhled a co vše je třeba hradit. A proto často dochází k tomu, že jsou prostředky přečerpány a v evropském rozpočtu už není dostatek prostředků. Konce minulého roku eh, chtěli mít členské státy platby ve výši 15 miliard euro a nebylo možné tuto částku plně pokrýt, protože finanční prostředky nebyly k dispozici. Minulý týden jsme si vyslechli zprávu o regionální politice a z této zprávy vyplynulo, že mnoho programů v mnoha členských státech už není možné po několik měsíců platit, protože nejsou k dispozici žádné finanční prostředky. Ve výborech jsme se zaměřili na rok 2013 a nyní bychom chtěli všechny kolegy ve všech výborech informovat o situaci, ve které se nacházíme a jak eh, bude rozpočet pro rok 2013 strukturován. Byly vypracovány pokyny, eh, které jsou zatím eh, poměrně obecné a samozřejmě nechceme zasahovat do priorit jednotlivých výborů. Chtěli bychom zapojit do tohoto procesu všechny výbory Evropského parlamentu, tak abychom eh, teprve potom po jejich konzultaci sestavili všechny priority. Prioritou je samozřejmě růst, to je jedna strana, a potom tady máme také cíl zvýšit zaměstnanost, především mládeže. Růst a zaměstnanost samozřejmě eh, souvisí s mnoha rozpočtovými položkami a tady žádáme eh, členy jednotlivých výborů, aby nám s tím pomohli, protože ti vědí mnohem více než eh, hlavní zpravodaj, jak programy prospívají, kde je potřeba eh, co přidat a jak to zapadá do celkové strategie. Samozřejmě každý parlamentní výbor to chce mít stále více, stále více prostředků pro eh, různé rozpočtové položky, o které se rozpočet zajímá, tedy jde o tu specifickou oblast. Protože ovšem obecně dochází k úsporám, máme hospodářskou krizi, tak musíme stanovovat nejenom pozitivní priority, tedy ty, kam zaměříme finanční prostředky, ale musíme si také uvědomit, nebo musíme hledat takové položky, eh, které nejsou plně vyčerpány, hledat programy, které Hm, jak se zdá, nebudou dostatečně eh, využity, převést někam jinam. To znamená, eh, že výbory, pokud jde o trialog a rozpočet, tak musí stanovit nejenom pozitivní priority, ale také negativní priority a vyslat signál, signál zodpovědnosti, že je Evropský parlament zodpovědný, protože tak bychom chtěli navenek působit. Potom jde také o pilotní projekty a přípravná opatření. To je tradiční priorita Evropského parlamentu. A zde proto máme nastavený specifický proces. Chceme, aby pilotní projekty a přípravná opatření byla připravena ve výborech a potom eh, by to bylo předáno rozpočtovému eh, výboru do konce května, na počátku června by to vše mohlo být předloženo komisi a komise eh, se potom nad tím zamyslí a bude s ohledem na to postupovat ve své realizaci. V parlamentu eh, se potom bude hlasovat o balíčku, do kterého bude zahrnuto pouze to, co může být skutečně realizováno. To znamená, že ty rozpočtové zdroje, které máme k dispozici, které jsou samozřejmě omezené, budeme díky tomuto postupu používat opravdu efektivně. Do té doby, než se dostaneme do tohoto bodu, nám zbývá ještě mnoho času, dlouhá cesta. Začneme návrhem komise z 25. dubna tam se rozepíší závazky a platby pro každou rozpočtovou položku. Na základě toho se nad tím zamyslíme my, výbory se nad tím zamyslí, zanalizují to a potom vytvoříme postup, který by měl přispět k tomu, že ke konci roku budeme mít rozpočet, který bude možné schválit. Děkuji. Thank you very much, Mr. Mnohokrát děkuji panu Laviovi. Pan Rikej. Nejdříve Gezine, eh, já jsem to měl naopak. Děkuji, Briane. Dominik je samozřejmě známý jako někdo, kdo se neustále stará o rozpočet, takže chápu Eh, nejdříve bych chtěla poděkovat zpravodaji, panu Lavíjovi, že mezi nás přišel, aby s námi hovořil. Máme zde teď nový postup a já si myslím, že je velice dobrý. Vidím, že pokud jde o rozpočet, parlament eh, drží celkem hodně pohromadě. Samozřejmě eh, výbor pro rozpočet je nadevším, zastupuje zájmy celého parlamentu a jednotlivé další výbory se potom snaží vtlačit do rozpočtu svoje věci. To je jasné, nicméně obecně to vnímám tak a vím, myslím, že to také dobré, že jste tak představil, eh, že je pochopitelné, že členské státy eh, chtějí krátit prostředky, chceme stabilní unii, chceme, aby docházelo k úsporám eh, v členských státech a tudíž také v EU. To, co zde chceme společně prosadit eh, na úrovni EU, je také eh, v zájmu členských států, ale není možné to zaplatit. A tak si myslím, že úkolem nás jako Evropského parlamentu je bránit rozpočet, tak jak se navrhuje, protože je přesně tím, co potřebujeme abychom mohli dále postupovat. V Evropské unii nemáme jenom členské státy, budeme mít další členský stát, ale e, my jako parlament máme více kompetencí od Lisabonské smlouvy a tak se o nás očekává, že budeme jednat, nejenom, že budeme krátit. A myslím si, že je potřeba, abychom zkrátka drželi pohromadě. E, to, že částečně nejsou všechny prostředky vyčerpány, to víme. Vy jste hovořil o regionální politice. politice. Pokud jde o dopravu, Eh, během posledních dnů TNT jsme hovořili o zavedení nového principu eh, use it or lose it, tedy použijte prostředky nebo o ně přijdete. Eh, v Evropě totiž nic nepřinese to, když budeme mít mnoho staveb nebo míst, kde se staví, které ale nikdy nejsou dokončeny. Já se domnívám, že je zásadní, abychom vždy měli priority a, a tam byla jasná evropská přidaná hodnota. Eh, včera jsme měli schůzku se stínovými zpravodaji a tam jsme poukázali na to, že by bylo dobré, abychom přesně věděli od komise, kde se prostředky dostatečně nečerpají, abychom se tak mohli zamyslet nad tím, jak je možné prostředky využívat co nejaktivněji, nejefektivněji eh, pro dosažení cílů EU 2020. Růst a zaměstnanost je samozřejmě něco, čím se zabýváme také v jednotlivých výborech. A myslím si, že by se to mělo odrážet také v přípravných akcích a v pilotních projektech. Vy jste zmínil časový harmonogram, už dnes ráno jsme o tom hovořili, eh, takže počkáme, s čím přijde komise. Já bych mohla některé věci už teď zmínit. Například členské státy eh, krátí prostředky pro evropské agentury v oblasti dopravy. My jsme společně hlasovali ve výboru eh, pro dopravu proti tomuto krácení, protože tyto agentury mají v současné době více práce a nebyly by schopny odvádět eh, svoji práci s méně prostředky. A další věc, od vstupu Lisabonské smlouvy v platnost jsme způsobili, eh, nebo jsme odpovědní také za oblast cestovního ruchu. V oblasti cestovního ruchu máme přípravné akce, Nicméně ještě zde nemáme žádnou eh, rozpočtovou hlavu. Já si myslím, že by bylo dobré, abychom jako výbor pro dopravu se snažili prosadit vlastní um, rozpočt, místo v rozpočtu pro cestovní eh, ruch, protože jinak se bude neustále opakovat to, že každý rok budeme muset bojovat za prostředky pro cestovní ruch. Uh, už u jiných věcí máme vlastní hlavu v rozpočtu, myslím si, že i zde by bylo dobré ji mít. A ještě na závěr, pro mě je velice důležitá Connecting Europe Facility. To se netýká jenom našeho, rozpo- eh, našeho výboru, ale také dalších. Víme, že eh, navrženo bylo 50 miliard eur pro eh, tuto facilitu. Víme, že členské státy zde chtějí hodně krátit. A já si myslím, že se na to musíme soustředit, myslím, že to budou dělat i ostatní ve výboru. Jsou zde některé pilotní projekty, které probíhají už v letošním roce a budou probíhat v příštím roce. Eh, u těchto projektů se snažíme přilákat eh, prostřednictvím EIB peníze od soukromých investorů, tak, aby se více investovalo do rozvoje infrastruktury. My doufáme, že se to co nejrychleji rozběhne a už příští rok budeme potřebovat nějaké prostředky eh, na to, abychom připravili různé fáze tohoto projektu Connecting Europe Facility. Takže to, byly, eh, to bylo několik zásadních bodů. Eh, další ještě určitě zmíní jiné body, ale mnohokrát děkuji, že jste mezi nás přišel. Myslím si, že je eh, výborné, že jako parlament jsme schopni velice dobře spolupracovat na tomto tématu. Mnohokrát děkuji a nyní za EPP pan Rike. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, Jany za to, že jsi přišel mezi námi. Myslím si, že je to Eh, poprvé, co k nám byl zaslán hlavní zpravodaj z rozpočtu. Já si myslím, že je to důležité, protože díky tomu tady budeme mít obecný přehled a e, samozřejmě e, je to možnost pro odborný výbor, aby hájil své vlastní priority. Chtěl bych zdůraznit několik věcí. První už tady byla zmíněna i Janim, je tady určitá novinka, je tady 15 e, miliard plateb a vlastně kapacita rozpočtu 2012 byla nedostatečná, protože Eh, tady některé aktivity nebyly v rámci regionální politiky dobře dovedeny do konce. Tento nedostatek nebo schodek plateb souvisí s dřívějšími eh, schodky eh, čerpání v rámci regionální politiky a je zde tedy tím pádem snaha tuto politiku omezit. A víceletý rámec také dospívá ke konci svého období. Mohli bychom hovořit o politice dopravy, kde pravidelně dochází k vyčerpávání finančních prostředků, ale v jiných oblastech k tomu nedochází a to je problém, protože tato zpráva eh, se týká všech eh, odborných výborů. A otázka je, jestli je možné eh, to takto zatížit. Nesmíme zapomenout na to, že těch 10 miliard nebo těch 15 miliard spožděných plateb za minulý rok, to znamená, že to zatíží rozpočet 2012 eh, a nebylo to vyčerpáno, to vlastně navazuje na předchozí platby z předchozích let. To znamená, že evropský rozpočet byl částečně vyprázněn bylo to převedeno na členské státy a členské státy eh, teď eh, nemají eh, příliš velkou ochotu tady také platit. Další věc, která je tady výrazná, je problém, výrazný je problém marží projektu za rok 2012. Ty marže jsou velice napjaté a bude to eh, také velká zátěž pro pilotní projekty a přípravné fáze. Je to škoda pro náš eh, výbor TRAN, protože cestovní ruch je teď naší novou pravomocí, eh, tedy, pardon, převedlo se to nově na Evropskou unii a zatím nebylo možné to dostatečně finančně podpořit, připra- podpořit přípravné fáze a pilotní projekty. Rozpočet eh, dosud eh, cestovní ruch eh, neodlišoval jako samostatnou oblast. Teď je to v rámci tří nových oblastí, které takto vyplynuly z Lisabonské smlouvy. A Zatím to ještě tedy specificky nebylo ošetřeno eh, z rozpočtu, takže to bylo velmi marginalizováno. V roce 2012 jsou trhy slabé, víme, že to bude mít dopad na pilotní projekty a přípravné akce. A máme tady eh, velmi malou marži pro cestovní ruch, který je novou kompetencí. Já doufám, že něco takového nebude mít špatný dopad na e, námořní politiku, protože to je taky nová tematika. A chtěl bych zdůraznit, že i nadále tady máme problém s agenturami, je to velice složitý problém v oblasti dopravy protože toto je vlastně takový důležitý nástroj dopravní politiky a agentury jsou neustále sledovány, jsou v hledáčku rady a rada se tady snaží nalézt na nejrůznější možnosti, jak škrtat rozpočet. A pro nás to znamená, že tady máme dvě důležité věci. Nová politika, cestovní ruch a výkonná politika v agenturách. To jsou věci, které se v rozpočtu neustále upravují. Jsou to důležité proměny. Ubírá se jim rozpočet a to je pro nás velice neblahé. A Eh, politika eh, výdajů v oblasti dopravy je taková, že se zde čerpá mnoho prostředků, ale dobrým způsobem a agentura eh, pro dopravu v rámci TNT je toho dobrým příkladem sílíme politické obavy celého Evropského parlamentu a samozřejmě také rozpočtového výboru, pokud jde o růst a zaměstnanost. Uh, Doprava, to je téma, které přímo souvisí se strategií 2020 a, a také se strategií z toho předchozího rámce, protože doprava a cestovní ruch, eh, to je více než 10 HDP Evropské unie, to znamená, vytváří to pracovní místa a je to také důležitý faktor eh, konkurenceschopnosti a proto by bylo potřeba uzavřít současný rozpočtový rámec tak, abychom byli opravdu konkurenceschopní a abychom dobře připravili příští rámec v rámci strategie 2020 a musíme dopravnímu rozpočtu dát dostatečnou moc, dostatečnou sílu, abychom mohli navodit růst a zaměstnanost. Děkuji. Děkuji, paní Rubia za socialisté demokrat. Děkuji, děkuji, pane předsedo, děkuji. A chtěla bych také poděkovat Jovanimu za to, že přišel k nám do našeho výboru. Myslím si, že skutečně je velice dobrý nápad, všech, že všechny eh, výbory se mohou zúčastnit eh, práci na rozpočtu parlamentním, protože si myslím, že velice často <clears throat> se stává to, že ty jednotlivé konkrétní výbory se soustředují eh, pouze na určité oblasti a potom nakonec eh, vlastně zapomínáme na to, že aby došlo ke skutečnému uskutečnění těchto projektů, na to potřebujeme rozpočet a velice často právě tato otázka není zohledňována. A najednou začneme potom hovořit o rozpočtu. Eh, najednou si uvědomíme, že vlastně všechno to, o co nám jde, potřebuje také určitou podporu v rozpočtu. Jak již zde bylo řečeno, a myslím si, že e, celá řada mých kolegů pracuje také v rozpočtovém výboru a víme, že ta jednání pro rok 2013 jsou mimořádně obtížná, budou velice obtížná. Hlavně proto, to už tady zaznělo, že rok 2013 je v podstatě e, poslední rok tohoto finančního výhledu. Mnoho z programů právě e, teď končí a některé potřebují další financování, protože jak říkám, se dokončují a e, je pravda, že určité finanční problémy jsme si přenesli z roku 2011 a můžeme očekávat, že i se přenesou do roku 2013, roku 2012. Ehm, v současné době se nám nedostává 11 e, miliard, to znamená, to je e, ten rozdíl, který byl přenesen z jednoho roku do druhého a v roce 2012 se zdá, že také nebudeme mít dost peněz. Takže eh, je velice pravděpodobné, eh, že budeme muset eh, přistoupit k pozměnění rozpočtu. Kromě toho v současné době dojednáváme další více, tý výhled na dalších sedm let a zdá se, že opět rada <clears throat> se soustředuje hlavně na to, kde by mohla ušetřit tyto úspory mohou být až ve výši 200 miliard euro, e, což je vlastně více, než je jednoroční rozpočet. Takže budeme potřebovat ze strany rozpočtového výboru maximální e, podporu, budeme potřebovat také podporu o dalších výborů, tak abychom e, mohli chránit postoj našeho parlamentu v této oblasti, protože nás čeká velice obtížné období, i když možná období zajímavé co se týče těch konkrétních eh, otázek, eh, o kterých jste se zmínil, eh, to je otázka komise, to je ten celkový přehled. Myslím si, že stanovisko výboru pro rozpočet bude víceméně jednohlasné. Co se týče některých těch pilotních projektů, toto jsou otázky, které jsou pro mě mimořádně zásadní. Za prvé, nebudeme mít příliš velkou, velký manevrovací prostor Eh, a je potřeba, abychom pro tyto činnosti měli zajištěné peníze. Na druhé straně také platí, že velice eh, často v rámci těch přípravných a, projek- a, a pilotních projektů zapomínáme na cíl těchto věcí. Tyto přípravné a pilotní projekty mají zjistit, jestli ty věci, které, o které nám jde, budou fakticky fungovat v, eh, v realitě a po dvou až třech letech. Často na, tyto, na tento cíl zapomínáme a já si myslím, že my jako výbor uh, bychom měli eh, velice tvrdě trvat na tom výzaví z komise, že je potřeba tyto věci eh, dotahovat. Velice často totiž na tyto věci za, eh, zapomínáme a to není cíl těch přípravných a pilotních projektů. Například otázka udržitelné turistiky, to je věc, které by se tento výbor měl věnovat. Nicméně budeme muset eh, si počkat na eh, návrh, který bychom měli dostat 25. dubna ze strany komise. Eh, myslím si, že výbor bude zastávat stejný názor jako v předcházejících letech. Předtím, než dám slovo zástupci Zelených, dovolte, abych přivítal mezi námi skupinu ehm, návštěvníků z Hamburku. Pozvala je mezi nás paní Meissnerová. Jsme velice rádi, že jste mezi nás přišli. Jak jste si všimli, probíráme takovou drobnost, jako jak za všechno zaplatíme. Takže ještě jednou dovolte, abych vás všechny eh, návštěvníky z Hamburku mezi námi eh, přivítal. A teď paní Duran za zelené. Děkuji, pane předsedo. Já se samozřejmě připojím poznámkám eh, ostatních kolegů. Toto je eh, tedy, eh, jsou tady zástupci rozpočtu a my za dopravu a nám jde o tuto otázku nedostatku 15 miliard euro a my víme, že je to velmi důležitá otázka to, že rada eh, z nás dělá v podstatě takového rukojmího, pokud jde eh, o platby a to je velmi důležité eh, s ohledem na to spoštění plateb pro naše potřeby. My samozřejmě postupně budeme vytvářet rozpočet a potom budeme také v rámci trialogu o tom jednat s radou. A musíme si uvědomovat, že projektové dluhopisy eh, by neměly být využívány jako taková nová hračka, která sníží příspěvky a umožní opozdit ty platby i když my samozřejmě o tom jsme tady dlouho, dlouho diskutovali i s rozpočtovým výborem, víme, že to jsou zvláštní specifické projekty v určitých oblastech, ale já si myslím, že rada by mohla snadno propadnout iluzi, že je možné tady udělat další ústupky, a mohlo by to vést k tomu, že se spozdí ještě nějaké další platby. Za třetí, to už tady také zaznělo, musíme dávat pozor na to, aby rozpočet pro dopravu, tak jak je to v některých členských státech, nebyl právě tou marží, kde se ubírá, když jsou rozpočty nedostatečné, aby to byl takový nárazový polštář. Já si myslím, že je velice dobré, abychom se od vás dozvěděli, pane zpravodaji, co největší podrobnosti a pokud je o, o víceletý rámec, tak by bylo dobré, abychom měli určitý přehled o všech letech v tomto rámci, tak abychom e, mohli e, se z toho poučit, pokud jde o další přípravu dalšího rámce. Je dobré mít tam tu návaznost mezi tím, co proběhlo a to, co proběhne do budoucnosti v rámci nového Eh, výhledu. Budeme s vámi spolupracovat eh, a ti, eh, kteří jsou v obou výborech, tak zejména, tak abychom mohli dobře tady zohledňovat také rozpočtový výhled, tak abychom mohli obhájit vhodný rozpočet pro nás. Pan Zíle? Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo. Já bych vás chtěl Eh, pouze stručně eh, chtěl bych se pouze stručně vyjádřit k tomu rozpočtu pro rok 2013 a nechci hovořit o věcech, o kterých všichni víme. Víme, jaká je situace eh, v Evropě, ale důležité je, jaká bude finanční situace v roce 2013. Pokud jde o dopravu, tak pilotní projekty a přípravné aktivity tak tady ti, eh, kteří už mají určité zkušenosti, jako například já, si dobře uvědomujeme, že pilotní projekty jsou eh, takovými odmítanými dítě, dě, dětmi. Já tady eh, nechci hovořit špatně o exekutivní komisi, ale pokud my tady si stanovíme některé přípravné akce nebo projekty, pilotní projekty pro rok 2013, tak musíme vědět, jak to vypadá s prováděním ze strany komise, pokud jde o tři projekty, dva se týkají dopravy a jeden cestovního ruchu, a potom se musíme zamyslet nad tím, jestli s nimi budeme pokračovat, anebo jestli máme připravit naopak nové projekty. Uh, Eh, za naší frakci ECR bych chtěl říci, že budeme velice konzervativní a nepřáli bychom si navyšovat eh, prostředky nebo eh, závazky pro tyto agentury, protože je možné v národních rozpočtech omezit určité platy. A pokud je to možné, že pokud tedy je možné pro státy, aby omezovaly platy, tak je to možné i pro Evropu je možné omezit rozpočet. I pokud jde o TNT, Marco Polo a Single European Sky, jednotné evropské nebe, pro systém Cezar a program Cezar pro eh, jednotný podnik. Pro naši skupinu a pro eh, výbor je to velice důležité. Další, pan Financo. Sí, grazie, presidente. soltanto una breve integrazione per... Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl jenom stručně doplnit jednu věc k tomu, co zde zaznělo. V podstatě mohu souhlasit s tím, co řekla paní Meissner a také pan Rikej jako stínový zpravodajové. Ještě jenom jeden bod k cestovnímu ruchu. Je to něco, co zde nezaznělo, ale pan Lavie o tom ví. Jak řekl pan Rikej, my ve výboru pro dopravu jsme se nerozhodli požádat o stanovisko, pokud jde o program konkurenceschopnosti pro malé a střední podniky. Je, zde je odpovědný příslušný výbor pro průmysl. Nicméně pro období 2014 až 2020 bude otázka cestovního ruchu eh, zásadní. Eh, v dokumentu zde máme specifický odstavec. 131 eh, milionů eur by mělo být k dispozici pro specifické projekty v oblasti cestovního ruchu. Myslím, že kolegové se mnou budou souhlasit, když řeknu, že nemáme stanovisko výboru pro dopravu k tomuto programu. Takže bychom se měli snažit spolupracovat s výborem pro rozpočet a s výborem pro průmysl, především my, kteří jsme členové obou, abychom zajistili, že eh, těch 131 milionů eur bude potvrzeno. Eh, je to něco, co by nemělo být eh, nějak rozděleno mezi 27 členských států, protože je to relativně malá suma. Nicméně by to mohlo být investováno do projektů s evropskou přidanou hodnotou v oblasti cestovního ruchu. Myslím si, že podpora pro malé podniky v oblasti cestovního ruchu je zásadní. Pan Marinescu? Thank you, president. Děkuji, pane předsedo. <laughs> Já bych chtěl poukázat nebo upozornit kolegy z výboru pro rozpočet na to, že zde nejde jenom o rozpočet pro rok 2013, ale také o rozpočet pro rok 2014. Eh, čísla, která budou nyní stanovena pro rok 2013, u nich je možné, že Eh, tyto čísla budou použité také v roce 2014, pokud se neschodneme na víceletém finančním rámci. To znamená, že ta zátěž, ten úkol, který máte před sebou, je obrovský. Rád bych upozornil na to, že při vyjednávání v minulém roce, v listopadu 2011 o rozpočtu na rok 2012, došlo k situaci, která zde byla popsána. Už jsme neměli prostředky na platby. A to z dvou důvodů. Eh, došlo eh, ke špatným eh, výpočtům ze strany komise, chybělo 1,5 miliard eur. A druhým důvodem a bylo to, že rada nechtěla dát k dispozici více než 500 milionů eur. Měli jsme potom zprávu k doplňkovému rozpočtu o, pro rok 2011. Do, dostali jsme se tedy do komplikované situace a proto se domnívám, že nyní bychom měli dávat pozor na to, abychom se vyhnuli chybám z minulosti. To znamená, že bychom eh, neměli vyjednávat eh, až tak pozdě, měli bychom začít vyjednávat mnohem dříve, eh, tak aby mohly být splněny odpovídající podmínky. Je naprosto nutné, aby změla, změna rozpočtu na rok 2012 s těmi čísly, které jsem zmínil, je třeba, aby tato změna proběhla před vyjednáváním o rozpočtu na rok 2013. Jinak eh, kolegové a kolegyně vědí, jaké jsou naše priority pro eh, výbor pro dopravu. Je třeba zajistit eh, peníze na sítě TNT. To platí také pro Galileo, jednotné evropské nebe a tak dále. To jsou programy, které v každém případě musí být v rozpočtu zohledněny. Dále bych chtěl poukázat na to, že je pro mě nesmírně důležité, abychom dávali pozor na to, aby se tvrdě vyjednávalo a aby parlament zde měl jednoznačné stanovisko. protože, jak jsem řekl, eh, dané prostředky budou rozhodující také pro další rozpočet pro rok 2014. Myslím si, že musíme jasně eh, potvrdit naše priority hlasováním v plénu. Ještě než vám dám slovo, pane Lavio, eh, několik slov z mé strany jakožto předsedy. Já bych chtěl zdůraznit to, co řekli někteří poslanci o prioritním postavení dopravy v nové strategii EU 2020. My jsme zde ve výboru často zdůrazňovali, že pokud eh, chceme růst a zaměstnanost, doprava je důležitým odvětvím. A vím, že jsme nebyli příliš vyslyšeni, nicméně krize nyní zdůraznila, že je potřeba být důraznější v této oblasti v tomto odvětví. Eh, když parlament vypracovává své strategické zprávy, doprava eh, má často ve zprávě, která má 120 stran, eh, jenom několik řádků. Nicméně nyní se ukazuje, že lidé si uvědomují, jak důležitá jak je doprava, například v růstu a v zaměstnanosti. A v důsledku toho, toho Eh, se více investuje do infrastruktury pro budoucnost. Pokud se podíváme na eh, dopravu, eh, vzpomínám si, že když jsem byl na když jsem začínal v parlamentu, snažil jsem se přesvědčit lidi z rozpočtu, že doprava není oblast, kde 1. května poskytnete peníze a 2. května se všechny peníze vyčerpají je zde potřeba mít určitý časový harmonogram, ale samozřejmě ani ten nemůže být eh, přehnaně dlouhý. Eh, zazněly zde priority ERTMS, eh, dále jednotné evropské nebe a TENT. E je zde společné téma, pane La Vio, a to je přeshraniční dimenze. Když se mě zeptáte, v čem selhaly projekty TNT e v minulosti, já bych řekl, že to byly projekty TNT, které eh, byly eh, řízeny čistě národními úvahami. Já si myslím, že potřebujeme mít eh, určitou evropskou dimenzi, evropskou přidanou hodnotu, o které mluvila celá řada poslanců. Mně nejde o to, abychom měli financování pro specifické, specifický národní plán uvnitř státu, který nemá evropskou přidanou hodnotu. Já chci, abychom měli evropské financování pro plány, které mají evropskou přidanou hodnotu, které nám poskytnou propojit hranice. Železnice jsou typickým příkladem. Jsme v roce 2012 a stále ještě nejsme schopni propojit železnice přes hranice protože je tam problém eh, s elektrickým vedením nebo systém značení je odlišný. A nebo národní úřady mají zkrátka eh, každý jiný názor na propojení. Takže to je jedna oblast, na kterou se musíme soustředit. A já si myslím, že při vaší práci ve výboru eh, pro rozpočet, vám právě chceme pomoci s tím, aby zde byly tyto jasné priority. A poslední bod, který bych chtěl říci, možná tím trochu věci zkomplikuji. Já jsem nikdy nebyl zpravodajem pro rozpočet. Já bych určitě eh, chtěl navrhovat eh, snižování prostředků pro zemědělství a někteří by dostali infarkt. Eh, zemědělství představuje obrovské procento evropského rozpočtu, nicméně v zemědělství nemáme tržně orientovaný systém. Eh, zásadní je zde efektivita. Nicméně zázraky trvají dlouho a já si nejsem jistý, jestli k tomuto zázraku v oblasti zemědělství ještě za mého života dojde. Pane Lavio, máte slovo. Děkuji, děkuji, pane předsedo. <clears throat> Ehm, děkuji také za to, co jste zmínil o zemědělství. To mě vede k určitým ehm, myšlenkám. Já jsem členem výboru pro zemědělství. Eh, každopádně vám chci poděkovat, poděkovat <clears throat> za to, co jste řekl, protože eh, my to, nebo co jste řekli, protože mi to umožňuje pochopit určité konkrétní věci, současně mi to také dává možnost, abych eh, se k tomu vyjádřil za sebe já. <clears throat> Jak jste řekl, pane předsedo, skutečně doprava je jedním z těch sektorů, kde dochází k určité prodlevě eh, mezi eh, vlastně závazkem a vlastní platbou. Máme asi 227 eh, miliard dolarů na všechny ty platby, které má je zcela jasné, že toto znamená, <clears throat> že velice brzo budeme tyto peníze potřebovat. Máme eh, závazky také z předcházejících let, které je potřeba teď splatit a proto je také platit. Eh, máme eh, povinnost. Je zcela jasné, že celý parlament bude muset vyslyšet přání komise, co se týče přidělení těch finančních prostředků. <clears throat> Nevím, jestli to, co máme k dispozici, je dostatečně ambiciozní. V každém případě je to ale um, realistické uh, v kontextu těch plateb, které je potřeba realizovat. Myslím si, že v celém tom postupu rozpočtu, také v rámci trialogu, budeme eh, schopni tyto věci dotáhnout tak, abychom nakonec měli k dispozici rozpočet, který bude odpovídat uh, naším očekáváním. Pan Marinesku má naprosto pravdu, když říká, že ten rozpočet na 2013 je svým způsobem podivný, protože <clears throat> Vlastně by to mohl být také eh, rozpočet pro rok 2014, protože, jak víte, pokud nedojde k dohodě eh, s tím víceletým rozpočtovým Ehm, ehm, rámcem, což je možnost, potom ten rozpočet na rok 2013 automaticky se stane rozpočtem pro roku 2014, přičemž tedy budeme pouze zohledňovat inflaci. <clears throat> Čili je potřeba si eh, toto eh, uvědomit. Další bod, <clears throat> eh, o kterém se zmínila celá řada poslanců, je věc, která se týká těch přípravných a pilotních projektů. Pochopitelně Eh, budou eh, pokračovat, podobně jako tomu bylo v loňském roce, a proto potřebujeme mít včas informace o to, jestli tyto projekty eh, jsou v podstatě realizovatelné nebo ne. I když nebudeme vědět, o jakou částku se bude jednat, jednat pokud nebudeme mít informace o těch maržích v jednotlivých těch rozpočtových kapitolách ta situace, co se týče závazku a plateb, není příliš dobrá v celé řadě členských států. Další bod, o kterém hovořila řada kolegů, ehm, jak víte, podle Lisabonské smlouvy eh, je cestovní ruch vlastně eh, novou eh, naší pravomocí, i když v současné době pouze probíhají jednání k tomu, jak tato eh, věc bude řešena. Máme určité iniciativy, které již byly zahájeny, máme řadu pilotních a přípravných eh, akcí a bude potřeba eh, s nimi trošičku pohnout. Vy jste se zmínil o celé řadě priorit, za to bych vám chtěl poděkovat. Hovořili jste o té jedné, jednotné evropské obloze, hovořili jste o Galileu, o programu Marco Polo a tak dále. <clears throat> Existují snahy eh, snížit tu částku na částku, která je fakticky v současné době k dispozici v rámci rozpočtu. Já bych eh, velice eh, chtěl požádat eh, váš výbor, abyste si na objektivním základě eh, stanovili určité priority ehm, a přidělili k určitým těm rozpočtovým linkám. A to se týká také pochopitelně těch negativních priorit, protože skutečně musíme dělat více než dosud, ale současně s tím musíme ehm, vzít v úvahu tu, ty ekonomické problémy a hospodářskou krizi. A bohužel eh, Rada často k těm závěrečným jednáním Eh, přichází s tím, že tolik a tolik je maximum, co vám můžeme říct. My jsme v celé řadě rozpočtových linek eh, řekli, že nepřistoupíme na lineární eh, krácení. Nemůžeme ale na druhé straně eh, nechat to horké, to horkou bramboru, politickou horkou bramboru na straně parlamentu pouze. Takže jestliže rada půjde touto cestou, tak bude muset pochopitelně také vzít na sebe zodpovědnost za všechny tyto návrhy. Děkuji, pane Lavio, děkuji. Eh, velice si vážíme toho, že jste mezi nás přišel. Jsem přesvědčen, že paní Meissnerová společně se všemi stínovými zpravodaji s vámi eh, bude v kontaktu během celého tohoto procesu. Ještě jednou vám velice děkuji. Teď můžeme přejít k dalšímu bodu, což je stanovisko pana Marcinkeviče ehm, ehm, o transevropských energetických sítích a zrušení rozhodnutí. Promiňte, pane Marky, Marcinkieviči, že trošičku váš bod bude předávat později než podle programu, ale teď máte slovo. Děkuji. Ehm, děkuji. Děkuji kolegové. Dnes budeme hovořit o transevropských sítích eh, v souvislosti s energetikou. Eh, Není to ten T, ale ten E. Ten E by měl zajistit eh, rychlejší růst eh, naší eh, ekonomiky. Ener, pochopitelně zásobování energií může mít určité výhody i pro dopravu a proto je velice důležité, abychom aktualizovali evropskou infrastrukturu a to jak dopravní, tak energetickou. Ehm, výbor přednesl ehm, možnost, jak zrychlit, nebo návrh, jak zrychlit ehm, s ohledem na finanční období 2014 až 2020 a vyzývá k tomu, aby skutečně došlo k propojení celé Evropy. To tedy znamená propojení jak dopravní, tak energetické také, protože ty sehrávají naprosto klíčovou roli. V eh, dispozici máme 1,9 miliard eh, eh, euro na energetické sítě. Myslím si, že potřebujeme mít zajištěnou synergii mezi dopravními sítěmi a energetickými sítěmi. Musíme také zrychlit administrativní postupy <clears throat> pro přiznání koncesím pro společné projekty eh, v, při výstavbě koridorů, jak energetických, tak dopravních. Myslím si, že komise eh, podporuje tyto projekty. Eh, jedná se tedy o přeshraniční projekty. Jedná se tedy o dodávky plynu a ropy. Jde o to, jak přivést plyn a ropu do Evropy v současné době. Eh, se tato eh, přeprava eh, je jak na silnicích, tak na železnicích a také po moři a po vodě. 80 veškeré ropy například se dopravuje tankery. A poptávka po ropě se e, v nových členských státech zvýší o 7,8 po roce 2020 to bude představovat e, velkou část našeho energetického mixu a proto bude potřeba vybudovat e, ropovody, ropovody, které budou přivádět ropu do střední a východní Evropy. Co se týče Eh, možnosti toho, že by došlo k přerušení dodávek eh, prostřednictvím ropovodu družba, tak pochopitelně tady eh, existuje určité riziko, a to se týká nejen Balského moře, ale také Turecka, protože po Balském moři, po Balském moři přejíždí tři a půl až 5 tisíc lodí každý rok a myslím si, že toto je potřeba snížit, protože eh, tím snížíme i rizika úniku ropy a také snížíme emise CO2. <clears throat> Takže eh, pochopitelně plyn je také eh, velice důležitý. Je to udržitelný zdroj energetiky, který může také Kromě toho e, e, zdroje plynu se nacházejí na různých místech a možná, že právě tyto nové zdroje umožní e, naplnit naše naši poptávku, co se týče skapalněného a slačeného zemního plynu, to je palivo, které bude sehrávat významnou úlohu. Jinými slovy, musíme se soustředit na rozvoj čisté dopravy. Evropa je závislá na dovozu energií, což eh, vyžaduje pochopitelně eh, fungující infrastrukturu. Je potřeba propojit eh, také lepším způsobem ty vnitrostátní trasy a je potřeba také zlepšit terminály pro slačený zemní plyn. To jsou tedy ty hlavní věci, alespoň z našeho pohledu. Kromě toho je potřeba, abychom se více soustředovali i na propojení eh, prostřednictvím plynovodu v oblasti Balckého moře. Eh, v tom stanovisku eh, navrhujeme celou řadu věcí. Například se jedná o podporu synergie mezi těmi infrastrukturálními projekty Evropské unie a chceme také podpořit příslušné úřady, aby vzali v úvahu také otázky související s ochranou životního prostředí. Dále je potřeba rozvíjet systém, ten existující systém e, plynovodů a ropovodů. E, měli bychom také e, zlepšit propojení mezi těmi původními 12 členskými státy a těmi novými 15 Eh, členskými státy. Je potřeba zlepšit také kvalitu tohoto propojení v těch nových státech. Kromě toho se musíme pokusit snížit potenciální riziko přírodních katastrof způsobených lodní eh, tankerovou dopravou. Eh, to se týká hlavně tedy té tankerové dopravy. Pochopitelně, že přírodní plyn je udržitelný a proto Musíme také podporovat eh, intermodální a flexibilní způsob eh, dopravy eh, právě plynu. Děkuji vám za pozornost, velice rád zodpovím vaše otázky. Pan Tykal. Děkuji, pane předsedo. Jsem stínovou zpravodajkou sociálních demokratů a z tohoto titulu bych ráda uvedla několik připomínek k návrhu komise. Elektrické sítě nebo vůbec sítě je potřeba modernizovat a aktualizovat tak, aby bylo možné dostat poptávce po elektřině. Máme tady eh, důležitou roli, pokud jde o energetický mix a spolehlivost to DVK, to se týká také zemního plynu a máme tady další rostoucí poptávku po eh, pružnosti sítě. Síť musí být pružnější. Potřebujeme větší ukládací eh, kapacity, potřebujeme větší nabídku eh, skapalněného zemního plynu a také stlačeného zemního plynu. Chtěla bych také připomenout, že Existuje studie komise, která prokázala, že potřebujeme investice v nejbližším období do roku 2020. Potřebujeme asi 200 miliard eur na rozvoj evropský, evropských energetických sítí. 114 z těchto 200 miliard je Eh, by mělo jít na eh, elektrické sítě, sítě vysokého napětí, uzemněné i eh, jinak ukotvené a potřebujeme také distribuční sítě. Potřebujeme 70 miliard euro na plynovody, také vysokotlaké a potom 2,5 miliard na opatření na eh, omezování emisí oxidu uhličitého. To je velice eh, významná částka pro období 2012 až 2020. Eh, očekávaný nárůst je 30 a další navyšování je také pravděpodobné. Proto potřebujeme novou politiku, která se postará o to, že zde bude solidarita mezi členskými zeměmi, abychom vytvořili skutečný vnitřní trh a aby byly zásobovány i okrajové regiony. Potřebujeme potřebujeme alternativní dopravní cesty a potřebujeme větší důraz na obnovitelné energetické zdroje, aby byly opravdu konkurenceschopní, eh, aby drželi krok s tradičními energiemi. Dále návrh. Chtěla bych upozornit, že v návrhu jsou pravidla pro rozvoj a interoperabilitu transevropských sítí v oblasti energetiky. Jde o energetickou efektivitu, o rozvoj obnovitelných strojů energií a o lepší propojení mezi energetickými sítěmi. Nařízení jednoznačně vytyčuje prioritu eh, pro 12 eh, koridorů a strategických projektů eh, v evropském v evropské dodávce a jsou tady stanovovány některé eh, oblasti v evropském zájmu. Potřebujeme, nebo je se také stanovena metodika a procesy eh, pro analýzu užitku a nákladů, eh, pokud jde o projekty společného zájmu v oblasti plynu a energie. Stanoví se tedy také podmínky pro eh, podporovatelnost projektů, které bude společně podporovat Evropská unie v ve spolupráci e, s nástrojem CFS, pokud jde o studie a i e, další kroky. Pro náš výbor je asi důležité, abychom se zaměřili na dopravu, která bude méně znečišťovat životní prostředí, to znamená podporovat elektromobily. Týká se to také podpory opatření e, energetické efektivnosti a energie, která je vyráběna z obnovitelných strojů, také se většinou vyrábí na lokální, regionální úrovni a k podpoře elektromobilů a také proto, aby se více rozvinul potenciál obnovitelných energetických strojů, je potřeba tady vytvořit eh, plynulé přechody mezi výrobou energie a dodávkou energie a potom využívání v elektromobilech. A chtěla bych také poukázat na černomorskou oblast a její význam pro přepravu energií, především plynu a ropy. Abychom zajistili bezpečnou dodávku energií do Evropské unie, potřebuje Evropská unie politiku, kterou omezí svou závislost, proto potřebujeme nové trasy, a tady bych opozornila eh, především na jižní trasy pro dopravu energií. To je velice důležité pro bezpečnost energetických dodávek. Nabuko, ano, to je klíčová priorita pro Evropskou unii, ale jsou tady i další menší projekty, jako například plynovod v Jaderském moři, v Jaderské oblasti mezi e, Tureckem, Itálií, Azerbajdžán, Gruzie e, a Ukrajina. To jsou důležité projekty e, v černomorské oblasti pro Evropskou unii a je potřeba tady intenzivnit spolupráci se zeměmi v černomorské oblasti. Závěrem bych chtěla zdůraznit, jak důležitý je také rozvoj uh, evropských přístavů. Potřebujeme nové terminály pro eh, další převádění a pro ukládání skapalněného eh, zemního plynu, protože to je velmi důležité pro Evropskou unii. Potřebujeme diverzifikovat zdroje energií a také dopravních tras. Velmi napjatě budu čekat na pozměňovací návrhy kolegů a chtěla bych panu zpravodaji velice poblahopřát k návrhům, eh, které předložil. Děkuji. Teď už máme malé spoždění, já vám samozřejmě nechci eh, omezovat prostor, ale musíme opravdu se držet našeho časového harmonogramu, jak nejlépe to půjde. Paní Meissner, děkuji, já se pokusím čas trochu dohnat, protože už toho mnoho bylo řečeno. Chtěl bych poděkovat Martinovi za jeho stanovisko. Eh, je to tak, že tady navazujeme na diskuzi, kterou jsme právě vedli u rozpočtu Connecting Europe Facility, nástroj pro propojení Evropy Tady jde o infrastruktury, především o dopravu, ale jde samozřejmě také o energie a širokopásmové eh, sítě. Už tady bylo upozorněno také ze strany paní Tykau na to, že pro dopravu je důležitá energetická infrastruktura. A já bych chtěla také upozornit na to, že se plánuje, že železniční infrastruktura bude využívána také pro dopravu energií, eh, také z eh, větrných energetických strojů. Já nejsem odbornice, ale slyšela jsem, že se teď uvažuje o tom, jak eh, Eh, některé typy energie z větrných parků, aby se to z moře, od moře transportovalo. A otázka je, jak to převádět existující infrastrukturou, aniž by se musela budovat nová. A jsou tady možnosti kombinovat dopravní a energetickou infrastrukturu. To je jedna věc. Za druhé, je důležité, a to se mi také líbí v tomto stanovisku, dbát na synergie. Měli bychom se snažit obecně u všeho, co no, budujeme, zabránit zdvojení práce. Měli bychom se zaměřovat na to, jak postupovat jednotně, protože jde o podporu vnitřního trhu, jednak dopravou a jednak také, no, pokud je o energetickou infrastrukturu. Nyní eh, ještě k rozpočtu, eh, proto jsem eh, také zmiňovala nástroj pro propojení Evropy, protože potřebujeme prosadit pilotní projekty, potřebujeme na ně peníze, protože peněz je vlastně příliš málo na to, abychom vybudovali celou tu infrastrukturu. A teprve, když ty pilotní projekty budou úspěšné, tak budeme moci úspěšně pokračovat. K tomu, co bylo navrženo. Nesouhlasím s tím, že bychom měli omezit eh, dopravu ropy tankery. Samozřejmě, že se musíme zamýšlet nad nižším znečištěním životního prostředí a samozřejmě tankery k němu přispívají do určité míry, ale pokud nebudeme mít žádnou alternativu a přitom jsme závislí na ropě, tak nemůžeme jednoduše odstavit eh, dopravu pomocí tankerů. Já to trochu zjednodušuji, eh, ale pokud jde o Dominika Rikeho a jeho zprávu, o požadavcích dvojího trupu u tankerů. To je ta správná cesta. My musíme se zaměřit na to, aby ty tankery byly bezpečnější. Ano, a to platí i pro ropovody a plynovody, protože tam e, dochází také k únikům a i na to musíme pracovat. A nemůžeme říci, že tankery už používat nebudeme. Dále, co je dobré, je infrastruktura pro skapalněný zemní plyn. To je velmi dobrá alternativní energie, kterou můžeme používat také v oblasti eh, lodí. Jsou některé přístavy, které už vytváří eh, takové eh, kapacity nebo infrastruktury pro skapalnění zemní plyn. A to je velice dobré pro celou energetickou infrastrukturu, protože skapalnění zemní plyn není dobrý pouze pro lodě, ale pro celé, celou dopravu, pro všechny dopravní prostředky. Takže tady si myslím, že bychom k tomu měli také předkládat různé návrhy. Děkujeme. Pan Kramer. Já také děkuji zpravodaji za zprávu. Samozřejmě je dobré když je možné přepravovat ropu spíše pomocí ropovodů, nikoli tankerů. Eh, samozřejmě něco takového je ekologičtější, je to bezpečnější a tak bychom to měli vítat. Nicméně otázka je, kdo to zaplatí. Eh, máme eh, dvě obrovské dva obrovské ropovody v Evropě a neslyšel jsem, že by potřebovali nějaké subvence protože je to miliardový obchod. Nicméně otázka je, zda Evropská unie se musí účastnit eh, těchto velkých projektů, nebo zda to může průmysl udělat sám. Moje teze je, že v energetice se vydělává hodně peněz a že zde existuje tedy manévrovací prostor. Přesto eh, samozřejmě bychom se měli snažit o to, aby eh, zde byla centralizaci. Eh, nesmíme ale zapomínat ani na decentrální eh, dodávky nebo necentralizované dodávky. Například v Německu po eh, přechodu na jiný způsob energetiky se často začalo hovořit o různých offshoreových elektrárnách a tak dále. Nicméně samozřejmě velké společnosti chtějí své, si podržet své monopolní eh, postavení. Eh, my se na to musíme podívat a zajistit eh, decentralizaci. Pokud jde o skapalněný zemní plyn, to je samozřejmě přechodná technologie. Chceme zajistit, aby 90 energie bylo z obnovitelných zdrojů. Samozřejmě na určité časové období můžeme mít skapalněný zemní plyn. Z politických důvodů je to nutné. A poslední bod, o něm hovořila i Gesine Meissner. Jak je možné využívat železniční infrastruktury? Železniční infrastruktura v Evropě je velice hustá. Ta Eh, samozřejmě ta eh, vedení energie je možné propojit s, se železnicí. Ještě se s tím příliš nezačalo, nicméně problém by nebyl, že bychom zde neměli odpovídající trasy. Infrastruktura je veřejná, to by nebyl problém, eh, bylo by možné infrastrukturu propojit, využívat také obnovitelné energie. Myslím si, že to je ten správný směr, kterým bychom se měli vydávat. A myslím si, že zpravodaj by mohl také zohlednit následující věc. Spolupráce mezi surovinovody a železnicemi v Evropě by měla být posilována. Mnohokrát děkuji, pan Zíle. Děkuji. Chtěl bych říci, že Evropská komise jednala chválihodně, pokud jde o víceletý rámec, kde eh, bylo eh, do té European Facility vloženo několik různých celků, ale pokud jde o střední a východní Evropu, tak eh, my jsme spíše spojeni s třetími zeměmi. Nejsme dobře napojeni na evropské státy a to v oblasti energetiky zejména. Uh, Myslím si proto, že přístup Evropské komise je dobrý a e, také mě těší stanovisko pana Marksinkieviče, e, který upozornil na rozdíl mezi e, zeměmi dvanáctky a zeměmi patnáctky. Pokud jde o ropovody a plynovody, tak je několik plynovodů, které jsou nevyužité, nejsou používané nebo není tam plyn. A pokud se budeme zásobovat pouze eh, ropovody z třetích zemí, tak eh, to je jedna věc, ale pokud se budeme snažit eh, dopravovat ropu vlakovou dopravou na železnici, tak to je nebezpečné. Nebo pokud se budeme snažit to dopravovat zkrátka dopravními vozidly. A nakonec eh, terminály na zemní plyn, to je důležité, musíme vytvořit také spojení mezi Litvou a Polskem. Je velmi důležité, abychom tady měli uvolněný přístup na trh, protože diverzifikace plyn, trhu s plynem nevznikne, pokud nebude možné diverzifikovat eh, také dopravní infrastruktury. Pokud tyto podmínky nebudou vytvořeny, tak nebudeme mít dostatečnou bezpečnost dodávky různých eh, typů eh, energií. Pokud je o Nabuko, pokud je o Rakousko, tak si myslím, že bychom tady nemohli fungovat. Pokud jde o společné povolení ve stanovisku v oblasti elektřiny, tak jsou členské státy, eh, které jsou lépe napojeny na jiné trhy a nejsou napojeny na některé eh, regionální trhy, ani Lotyšsko, ani Litva, eh, se neúčastní toho evropského trhu. My jsme spíše napojeni na Rusko a to je také naše výzva pro dalších sedm let. Pan Rike. Děkuji, pane předsedo. Jsem eh, spolu s pravodajem k nástroji pro propojení Evropy. Je to téma, které mě velice zajímá a protože mám být stručný, tak bych chtěl zdůraznit dva problémy, eh, které eh, mě uhodily do očí, když jsem si četl tuto prá- zprávu a také s ohledem na mou práci v rámci COF. To téma, o kterém tady hovoříme, to je energetika. Je to velice eh, životně důležitý problém, protože když nebudeme mít energii, tak se všechno zastaví, eh, nebudeme moci pracovat, ani nebudou fungovat domácnosti. A eh, teď tady je ještě jedna drobnější věc, protože je tady mnoho finančních problémů, je tady mnoho soukromých financí a není v podstatě tolik potřeba, aby se Evropská unie tím zabývala, tak se to aspoň zdá, ale je tady ve skutečnosti velký finanční problém, pokud jde o přidanou evropskou hodnotu. Protože trh eh, se zajímá o mnoho dopravních segmentů pro dopravu energie, ale ne pro všechny. A pokud jde o strategická propojení obnovitelné energie a schopnost přepínat z jedné energie na druhou, tak víte, že tady je veliká segmentace mezi různými trhy eh, s různými typy energií. A v tuto chvíli si uvědomujeme, eh, na základě toho, co říkali různí řečníci, že jsou tady velké nedostatky, eh, pokud jde o propojení jednotlivých zemí nebo různých typů energií. Ehm, protože to je něco, co pro trh není zajímavé. A proto je tady jeden problém a to, že financování energetických sítí je k dostání ve velkém množství pro určité typy energií, ale naopak se tomu nedostává pro některé jiné typy energií. Já jsem eh, kontaktoval členské státy a pokud vím, tak oni se nechtějí eh, zaměřovat na financování energetických sítí, což znamená, že tady nebudou peníze na to propojení, na kapacity pro využívání obnovitelných strojů. A to znamená, že tady máme obrovský problém, eh, protože tady potřebujeme 150 až 500 miliard, ale nejsou k dispozici na vnitřním trhu, tedy na, pardon, na privátním trhu. Evropa to také nechce financovat, takže nás čekají velmi obtížné zítřky a Eh, další připomínka. Hovoří se vždy o synergiích mezi sítěmi. Říká se, že nástroj pro propojení Evropy, to je dobré, protože ehm, tady je energie, je tady doprava a vysílání, to všechno jsme ošetřili eh, jednotně a tím pádem tady budeme mít synergie. Ale bohužel já tady žádné synergie nevidím, je jich tady velice málo. Je jich eh, trochu, pokud jde o dopravu energií a mm, prostřednictvím dopravy dopravy, ale synergie mezi sítěmi tady v podstatě neexistuje. Je velice obtížné například elektrické sítě ehm, ehm, využívat napříč eh, železnicemi, protože to vlastně ruší, eh, nebo železnice tady mají jinou, jiný typ elektřiny, který využívají a je tady problém i pokud jde o ropovody a plynovody, protože tady hrozí nehody a Zkrátka ty synergie já je tam nevidím, takže bych vás chtěl upozornit na skutečnost, že budeme mít obrovské problémy s financováním energetických infrastruktur um, při distribuci uh, elektřiny v Evropě a musíme na tom pracovat. Pan Kuhn. No, prezident. děkuji, pane předsedo. Děkuji také zpravodaji Mar- panu Marčinkěvičovi. Myslím si, že zde nemáme vést jenom diskusy o tom, jak zlepšit infrastrukturu v Evropě, ale je to také strategická diskuse. Když hovoříme o tom, jak prosadit Evropu jako obchodní místo v konkurenci s jinými velkými zeměmi, například s jihovýchodní Asií nebo s Amerikou. Myslím si, že musíme myslet trochu dál, trochu za horizont. Je potřeba, abychom zde měli eh, jasné obrysy, pokud jde o to, jak eh, zásobovat Evropu fosilními palivy, eh, ropou, zemním plynem i uhlím. A já si myslím, že je potřeba zde nemít jenom nějaká atraktivní slova. Obnovitelné zdroje hrajou také důležitou roli. A celá tato infrastruktura je důležitá proto, aby eh, energie mohla být přepravována z místa, kde se vyrábí, do místa, kde se spotřebovává. My se musíme také zabývat otázkou, eh, jakým způsobem přistupují naši občané eh, k, ke strategiím, které navrhujeme. Myslím si, že by se to celo mělo odehrávat na vyšší, úro, vyšší úrovni, protože to úzce souvisí s dopravní infrastrukturou. Silnice, železnice, vodní cesty. To je páteř naší, našeho obchodu. Nesmíme zapomínat na to, co potřebuje průmysl, co potřebuje jí spotřebitelé. Ti si kladou samozřejmě určité požadavky na nás jako politiky. A já si myslím, že bychom měli vést diskusi tím směrem, do jaké míry tato kritická eh, infrastruktura by měla zůstat také ve veřejných rukou. Nemělo by být všechno privatizováno. Hospodářská soutěž ano, ale rozhodující eh, společnosti v oblasti dodávek energie. U těch bychom se určitě měli zamyslet nad tím, jak zajistit nezávislost. Za komisi je zde pan Momo. Mnohokrát děkuji za tuto, myslím, velice dobrou diskusi. Chtěl bych poděkovat především panu Marcinkěvičovi, zpravodaji, za jeho velice relevantní, dobré stanovisko a děkuji také ostatním poslancům parlamentu. Já jsem si eh, poslechl eh, tuto diskusi, přečetl jsem si zprávu a musím říci, že eh, vidím, že se shodneme na základních bodech. Když jsme předložili svůj návrh, hlavním cílem bylo propojení trhu a umožnit přístup většího množství energie z obnovitelných zdrojů. Měli jsme strategický cíl, ten jsme měli na mysli. A zamýšleli jsme se nad tím, jak vypadají energetické systémy v současné době, jak by měla, měl vypadat v budoucnosti, aby Evropa byla konkurenceschopná. Zdá se, že se zde vydáváme stejným směrem a já jsem velice rád, že tomu tak je. Chtěl bych především zdůraznit jednu zásadní věc ve stanovisku. Jedná se o potřebu synergií mezi jednotlivými odvětvími. Jak možná víte, máme návrh hlavních směrů pokud jde o dopravu a pokud jde o infrastrukturu informačních technologií. To je všechno propojeno jako jeden návrh eh, s nástrojem pro propojení Evropy, s Connecting Europe Facility. Eh, my se snažíme zde poukazovat na určité interakce mezi jednotlivými sítěmi. Snažíme se ukázat, proč by se měly využívat synergie a jak jich využívat. V návrhu je vidět, že navrhujeme vyšší úroveň spolufinancování pro komplikované projekty, eh, například které by zahrnovaly celou řadu odvětví. A pokud eh, CIS 03 a eh, Connecting Europe Facility budou pod jedním zastřešujícím návrhem potom se věci zjednoduší. Pokud jde o ropu a nutnost propojit infrastrukturu mezi východní a západní Evropou, to je zásadní věc. Je potřeba, abychom měli lepší propojení také pro eh, rafinérie. Z toho vyplývá návrh týkající se ropovodů a plynovodů. Nicméně zároveň zde v návrhu pokrýváme otázku eh, zabezpečení dodávek. Chceme zajistit, aby rafinérie nebo jednotlivé členské státy nezávisely jenom na jedné dodávce, jednom zdroji ropy. Ovšem otázka je, kdo bude platit za rozvoj infrastruktury. My navrhujeme, aby eh, ropná infrastruktura mohla získat eh, status eh, projektu veřejného zájmu a v důsledku toho samozřejmě také určitou podporu. Nicméně nenavrhujeme financování v rámci nástroje pro propojení Evropy, protože se jedná o věci, které jsou v soukromých rukou. Mnohokrát děkuji za tuto diskusi. a já doufám, že návrh nařízení eh, bude schválen bez velkých změn. Eh, děkuji, pane Marcinkěviči. Chcete něco dodat? Tak já bardzo krótko chtěl się odnít do kilku řeči, které zostały tady wysłuchane. Děkuji. Jen velmi stručně eh, chtěl bych poděkovat všem svým kolegům za jejich názory. Hovoříme tady o určitých směrnicích nebo <clears throat> návodech, jak dále budovat tyto sítě. Kromě toho se zamýšlíme také nad tím víceletým eh, finanč, eh, finančním rámcem na období 2014 až 2020 Myslím si, že jsou to hlavně členské státy, které si určují svůj energetický mix, čili hodně bude záležet také na tradici, která existuje v jednotlivých státech. <clears throat> Musíme se pokusit dosáhnout svých cílů při zohlednění těchto tradic. Nemůžeme mít jednotný přístup k této otázce ve všech členských státech. Takže eh, co se týče eh, dopravy, energetiky, <clears throat> energii po ehm, železnici, eh, to je využíváno v celé řadě zemí, například pro pan Butan se tímto způsobem dopravuje nejen tedy po železnici, ale i po silnici. <clears throat> Eh, co se týče těch terminálů pro přírodní plyn, eh, eh, tady opět ty trasy jsou víceméně dány. Ehm, existují pochopitelně určité limity, které je potřeba respektovat, co se týče těch obnovitelných zdrojů energie. Jejich zavádění bude pochopitelně opět záviset na tradičním přístupu k tomu energetickému mixu. E, například e, Německo e, je skutečným průkopníkem těchto obnovitelných strojů a jejich využití v jiných zemích. Například je větší zkušenost s nukleární energií. Jinými slovy, eh, je třeba se zamyslet nad tím, jakým způsobem eh, zajistit investice eh, pro jednotlivé ty energetické sektory. Je potřeba se také podívat na to, jak vypadá situace v Rusku, ve Spojených státech, v Číně. I tam by měly být aplikovány stejné normy. Myslím si, že ten energetický mix v Evropě Eh, je věc mimořádně eh, závažná. Chtěl bych poděkovat všem za vaše názory, za vaše stanoviska. Eh, chtěl bych zopakovat ještě to, co zde zaznělo, a sice, že společně se stínovými zpravodajmi se pokusíme vypracovat společný projekt, který snad uspokojí všechny. Termín pro pozměňovací návrhy je 11. dubna. Potom budeme hlasovat v našem výboru 8. Eh, května a 19. června potom v ITRE. Čili 11. dubna je termín pro podávání pozměňovacích návrhů. Ještě jednou děkuji panu Macievičovi. Pan eh, Kohlíček, to je poslední bod, který je na programu dnes dopoledne. Eh, pan Kohlíček bude hovořit o podpoře z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl. Máte půl hodinu. Pane Kohlíčko, máte slovo. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já si eh, nemyslím, že budu potřebovat půl hodinu. Zcela určitě ne já sám. Možnost a právo do češtiny, jestli dovolíte. Eh, teď jsme se bavili o sítích, o velké politice. Eh, ta zpráva, u níž mám vám navrhnout stanovisko, eh, tak to je zpráva, která se týká malé spolupráce, meziregionální, a domnívám se, že je stejně důležitá jako to, aby bylo zajištěno, že budou ty velké sítě fungovat, protože bez toho, abychom měli propojeny regiony přes hranice, ať už je to na úrovni nízkonapěťových sítí nebo je to na úrovni cyklostezek, nebo na úrovni místních komunikací a samozřejmě, aby na těch hranicích také žili rozumným způsobem lidé, tak nemá smysl o těch velkých sítích, o těch velkých věcech, o kterých mluvil pan Marcinkevič, vůbec dál hovořit, protože lidé žijí na konkrétních místech. Takže nařízení, o které se bavíme, má pokračovat v té meziregionální spolupráci, tak jak byla nastavena už v minulých obdobích. Má ta strategie zaměření programů více se orientovat na výsledky, snížit administrativní náklady, což je všeobecný požadavek u všech programů do příštího období a zejména, a to si myslím, že bychom měli zdůraznit, že bychom měli vyžadovat od Rady aktualizované zprávy o účinnosti této politiky, protože není možné spustit tu politiku nechat sedm let bez nějakého zásahu. Bylo by dobré, abychom měli určité vyhodnocení. Ten návrh přináší také další zlepšení a to je zacílení na několik důležitých otázek, a já bych tady chtěl se koncentrovat na oblast dopravy a turistiky, protože ta je vlastně našemu výboru. A proto, když se podíváte na pozměňovací návrhy, které tady k tomu mám, tak to je dopravní spoje, to je přeshraniční dopravní sítě a cestovní ruch, upadající místní odvětví. To jsou všechno ty věci, o kterých tady, pokud si pamatujete, hovořím vlastně celých osm let, že bychom právě tyto věci měli podporovat, protože ty jsou základem rozvoje zejména těch venkovských regionů. Samozřejmě, že by tam měla patřit i podpora infrastruktury, protože zejména u těch venkovských regionů je problém jednak vylidňování, jednak e, likvidace malých průmyslových podniků, které udržují zaměstnanost, a jednak e, těch podmínek pro život, které by měly být vyrovnané s těmi velkými městy. Takže to jsou ty základní eh, připomínky, které bych měl k tomu materiálu. Chtěl bych vás požádat, abyste měli co nejvíc podobných připomínek, které by byly ve smyslu činnosti, dosavadní činnosti našeho výboru. A chtěl bych ještě zdůraznit, že se nám tady nabízí určitá synergie mezi tou Eh, zemědělskou oblastí, tedy rozvojem venkova a meziregionální spoluprací, zejména právě v těch možnostech vylepšit komunikační strukturu. Jsou to třeba hospodářské cesty, jsou to ty cyklostezky, rozvoj agroturistiky, tedy příležitost pro to, aby to obyvatelstvo mohlo slušně žít a slušně si vydělávat na svůj další život. Tedy eh, vylepšení těch podmínek mezi regiony a zejména v té meziregionální spolupráci by se to mohlo velmi pozitivně projevit. Abych byl zcela konkrétní, dnes třeba eh, máme rozjednáno několik projektů na česko-bavorské a česko-saské hranici, které už podle dnešních programů by byly řešitelné a já bych velmi rád, aby tento program na ty dnešní programy navazoval. Takže to je snad úvodem všechno. Velice se těším na vaše připomínky, abychom je mohli schrnout a předat eh, výboru, který se touto zprávou zabývá. Děkuji. Děkuji. Pan Finance za EPP. Eh, děkuji, pane předsedo. Nahrazuji tady kolegu Tatarela, eh, který je tím stínovým zpravodajem k této zprávě a chtěl bych poděkovat panu zpravodajovi za odvedenou práci. Je to důležitá práce a e, je to v podstatě e, jádro. Mám tady pozitivní e, posouzení k pozměňovacím návrhům, především k těm, které nás upozorňují na přeshraniční spolupráci. u energetických politik a také pokud jde o cestovní ruch. Také souhlasíme s pravidelnými zprávami Rady a parlamentu k efektivitě politiky soudržnosti. Proto v tomto duchu ještě předložíme pozměňovací návrhy. Je třeba upozorňovat na přeshraniční cestovní ruch, a to nejenom v úvodních ustanoveních, tak jak to zatím plánoval pan zpravodaj, ale eh, také v samotném textu nařízení. Myslíme si, že je potřeba silněji upozorňovat na koordinaci různých fondů pro regionální rozvoj. Hmm. EFREM a Zemědělský uh, fond pro rozvoj, fond pro rybolov a je potřeba také teritoriálně koordinovat přeshraniční projekty, přeshraniční projekty v Evropě, protože eh, když jsou koordinovány, tak to dosahuje dobrých výsledků. Výbor RIGI, který je tím eh, hlavním výborem, který se tuto oblastí zabývá, předložil několik, nebo předloží, pardon, předloží několik pozměňovacích návrhů, které budou poměrně podrobné kde mm, se nebude usilovat o velkou změnu návrhu o komise, ale budou tam některé specifické věci blíže ošetřeny. Pan Liberacký, skupina socialistů. Eh, děkuji, pane předsedo. A děkuji také panu zpravodaji. Chtěl bych vás upozornit na několik věcí. Tento návrh nařízení odpovídá našemu očekávání, protože my jsme si přáli koordinaci mezi eh, různými programy regionální spolupráce. Musíme také zároveň zdůraznit, že až bude toto nařízení schváleno, nedojde k navýšení prostředků, ale půjde, k tomu, eh, půjde o to, že dosávadní finanční prostředky budou jinak spravovány, bude s nimi jinak nakládáno. Bod čtyři, tady jsou eh, dopady na rozpočet a eh, ta celková částka, kterou bychom měli k dispozici v rámci fondů soudržnosti, odpovídá také částce z roku 2013. To znamená, že žádné navýšení prostředků neproběhne, pouze se s nimi bude jinak nakládat. V rámci spolupráce mezi i regiony a členskými státy. Tady jsou různé oblasti a to se mi líbí, protože se tím pádem zaměříme na tematické cíle a tyto tematické cíle nebude jich mnoho, ale myslím si, že o to slibnější to bude. Možná, že členské státy nejsou vždy nadšené, a teď už se dostávám k bodu 22. Tady jde o cíle. Musíme stanovit povinnosti pro hlavní příjemce. Neměly by existovat nějaké národní podúčty, je třeba posílit roli komise, která bude stanovovat cíle, bude vybírat regiony. A máme tady kapitolu, eh, kde je seznam přeshraničních regionů s programy spolupráce. A s těmi oblastmi, do kterých má být zasahováno, kde má proběhnout intervence. Komise by se měla domluvit s Evropským parlamentem na cílech, které budou stanoveny. Neměli by to konzultovat pouze eh, s odborníky, tak jak se to dělo při přípravě tohoto projektu. Je potřeba to konzultovat i s námi. My vůbec nevíme, na koho se komise obracela. Nevíme, kdo jí pomáhal. Toto nařízení je velmi rozsáhlým textem a Ehm, mnoho času se plánovalo, eh, věnovalo plánování, potom monitoringu a potom je tady ještě i akreditace. Pokud jde o financování, mění se nakládání s finančními prostředky. Členské státy to musí zohlednit, musí to vzít na vědomí. Ovšem nařízení kráčí správným směrem a to jsme také čekali. Ještě jednou děkuji panu zpravodaji za odvedenou práci a budu ochotná, ochoten s ním spolupracovat. Děkuji. A další řečník, ale předtím bych chtěl ještě uvítat další skupinu návštěvníků, návštěvníků paní Foster z Pointon v severozápadní Anglii. Vy víte, že to je největší region v celé Evropské unii, takže je vždy dobré, když máme možnost té takové návštěvy eh, z tohoto regionu. Eh, tato skupinka přijela na pozvání paní Foster a já vás vítám v našem výboru. Slovo má pan Ugias, eh, liberál. Děkuji, pane předsedo. Dnes tady hovoříme eh, o eh, této věci z jiného pohledu než obvykle. Obvykle většinou hovoříme o velkých sítích, hovoříme o velkých eh, spojeních, ale teď jde spíše o drobnější rozměr v rámci územní spolupráce. Bylo přijato zvláštní usnesení, které je tedy přijato separátně od regionálního rozvoje, protože je tady snaha zvýšit význam přeshraniční spolupráce. A já tady mám dvě obecné úvahy k tomuto nařízení. První úvaha kráčí tím směrem, že je potřeba podpořit určité pokyny, eh, které se již začínají eh, rýsovat ve výboru REGI. Nejdůležitější asi je, abychom eh, trochu upravili, omezili obsah toho sdělení, protože komise si tady přisvojuje práva, která by měla zůstat eh, v kompetenci Evropského parlamentu. Především pokud jde o eh, aktiv přenesené pravomoci. V tomto smyslu musíme pozměňovací návrh, který podal pan zpravodaj, hodnotit velmi pozitivně. Já mu děkuji, děkuji za vynikající práci, kterou odvedl. Tento pozměňovací návrh kráčí tím správným směrem, tedy eh, že eh, se omezí eh, to, co si komise snaží osvojit. Druhá věc. Musíme si uvědomit, jak se tedy upravuje zpráva nebo plánování. Plánování, jak se říká, má být v souladu, tedy to obecné plánování má být v souladu s plánováním regionů. A já se donímám, že to je další důležitý aspekt. který bychom měli pečlivě zvážit. Omezení priorit Měly by tady být maximálně čtyři priority, což ovšem také znamená, že přeshraniční priority do toho budou také zahrnuty, tak, abychom neměli příliš velký počet cílů, protože to jsme zažili ve zprávě o fungování programu Interreg v období 2000 až 2006. Musíme jasně vymezit priority aby byly jednoznačné, tak, aby bylo možné různé plány vzájemně sladit a díky tomu byly cíle dosažitelné. O to bychom měli usilovat. Takže jasné priority tak, aby po ukončení plánovací fáze bylo možné cíle skutečně dosáhnout. Musíme omezit plítvání, omezit eh, takové ty velmi roztříštěné cíle ve velkém množství. Potom ještě jedna věc, která už tady zazněla, ale myslím si, že je potřeba na ně upozorňovat stále e, znovu a znovu. Jde o přeshraniční cestovní ruch. Ten je totiž eh, velice významný. U přeshraničního cestovního ruchu, jak řekl kolega Fidanca, by to nemělo být ošetřeno pouze v části úvodních ustanovení, ale i v samotném eh, textu. Měly by tady být také vytyčeny priority, především pro ty regiony, jejichž hlavním zdrojem příjmu je právě cestovní ruch. Eh, děkuji, pan Krámer, zelení. Děkuji, já bych chtěl také poděkovat panu zpravodaji Kohlíčkovi za odvedenou práci. Zaměřil se na přeshraniční dopravní spojení a my samozřejmě chceme etablovat Evropu regionu a víme, že 90 lidí eh, cestuje na trasách eh, kratších 50 kilometrů a z toho vlastně vyplývá naše priorita. Ovšem, oproti eh, této skutečnosti je dáno takové financování, které tomu vůbec neodpovídá a to musíme zlepšit. Když se podíváme na dopravní mapu Evropy, tak se v posledních 20 letech nic nezměnilo. Ty medzery a nedostatky, které existovaly tehdy, existují i v současnosti a kryjí se s hranicemi, takže se nám nepodařilo Evropu propojit. A uh, Tady je nutné stimulovat regiony, protože eh, když se tak eh, stane, když se to změní, tak se překonávají předsudky, eh, dochází k seznámení. V minulosti bylo mezi Německem a, a, a, a Polskem 18 železničních spojení, ale teď po pádu e, železné opony už jich je pouze 10. V podstatě bychom očekávali, že jich bude 50, 50 korespondencí, ale není to tak. V Berlíně e, tam e, také je situace omezená. Ehm, Teď na německé straně z Berlína do Kotbusu jsme vše elektrifikovali. Bolská strana eh, od Břeclavy až po hranici také vše elektrifikovala a rozšířila eh, a mezi tím eh, chybí pouze několik desítek kilometrů elektrifikace, ale Německo to neudělá a tím pádem jsme ve stavu z roku 1881 a ať už je to Stuttgart, eh, Erfurt nebo nějaká další spojení, peníze vlastně nehrají žádnou roli, ale je to s nimi nakládáno neefektivně. Uh, Druhý příklad, Berlín a Štětín. Tam chybí 30 kilometrů elektrifikace, 5 kilometrů na, ně, na polské straně a 25 kilometrů na německé straně. Poláci říkají, těch 5 kilometrů postavíme ve chvíli, kdy Německo postaví těch 25 kilometrů eh, po zkušenosti z eh, předslaví a eh, německou stranou. Je to jasné, že se tak k tomu staví a proto my musíme dát ty nutné impulzy, které jsou potřebné. Mohl bych uvést mnoho příkladů, ale uvedl jsem pouze tyto. Pokud jde o dopravní infrastrukturu, tak bychom neměli eh, se zaměřovat pouze na eh, silniční dopravu, ale měli bychom být udržitelní, na to bych eh, trval. Nejde pouze o to, abychom se nějak propojili, ale pokud chceme dosáhnout klimatických cílů, musí to být udržitelné. A cestovní ruch tady má naprosto zvláštní roli je dobré to tady zmiňovat, měli bychom říci udržitelný cestovní ruch, protože víme, že cestovní ruch může zároveň cestovní ruch rušit a proto na to musíme dbát. Ale v Evropě je i určitá vlna nebo trend k ekoturismu, eh, protože eh, například cyklistika velmi eh, roste, tedy cyklistika v cestovním ruchu a cyklisté vydávají větší peníze než ti, kteří jezdí na dovolenou auty. Takže proto musíme se zaměřit také na různé okrajové zóny, nejenom na západě, ale i na východní e, straně. Tady je možné historií a cestovním ruchem do krásné krajiny e, by mohli uh, si dělat reklamu. Tady je možné mít mnoho projektů, je možné oba různé regiony propojovat. Například, když se spojí Rakuš, Rakousko, Slovensko a Česká republika, potom se tam dá průběžně eh, cestovat, tak je to úžasné. Potom čl- priority, článek 6, udržitelná doprava a cestovní ruch, to je to, co tam musíme zmínit. Musíme to tam eh, jasně pojmenovat. Zatím vám děkuji. Thank you very much for the commission. Mnohokrát děkuji a nyní za komisi. Teď máme paní Petrak. Thank you very much. Mnohokrát děkuji. Děkuji za velice zajímavou diskusi, děkuji také zpravodaji za velice dobrou zprávu. Samozřejmě tuto zprávu vítáme, protože se eh, vyjádřila pro spolupráci, pro evropskou územní spolupráci. To je zásadní pro celé evropské území. Pokud jde o investice do infrastruktury, myslím, že už zde zaznělo, že jsme ochotni vyjasnit formulaci v nařízení, aby bylo jasné, že investice do infrastruktury jsou samozřejmě také důležité v rámci ehm, ETC. E, samozřejmě chybějící přeshraniční propojení je e, velký problém a tento program by to měl řešit. Možná jedna věc k cestovnímu ruchu. E, to je zásadní hospodářský faktor. Pro nás je důležitá jedna věc a to, aby se zde přispívalo k cílům strategie EU 2020, tedy ehm, inteligentní, udržitelný eh, růst. Zároveň souhlasíme s tím, že je potřeba, aby existovalo strategické podávání zpráv, aby existovalo hodnocení, Eh, toho, jak se vydělá, vydávají prostředky. A to je důvod, proč eh, nařízení stanovuje, aby komise připravovala strategickou zprávu, která eh, bude schrnovat zprávy o pokroku v členských státech. To je pro léta 2017-2019. Zároveň zde bude schrnutí všech uvedených zpráv. A ještě bych navázala na jeden, navázala na jeden bod. Musíme eh, se snažit eh, prioritizovat, eh, soustředit se na určitá témata. To je něco, co my považujeme za nesmírně důležité a proto zde máme ustanovení týkající se tematického soustředění a určování priorit, protože podle našeho názoru to je velice důležitá součást návrhu. Děkuji, pan Kohlíček. Chcete na to nějak reagovat? Eh, pane předsedo, já myslím, že není třeba zásadních reakcí. Mm, moji kolegové všichni reagovali velmi pozitivně na předložené návrhy. Já věřím, že prohloubí ty návrhy a že společně s asistentkou výboru, paní Kristinou, že zpracujeme velmi uspokojivé stanovisko našeho výboru. Jenom bych rád, kdybychom stanovili Eh, vhodné lhuty, tak aby moji kolegové měli možnost vyvinout své úsilí správným směrem ve správném momentě. Okay, well, the time frame Dobrá, časový harmonogram nevím, jestli je dobrý nebo špatný, nicméně lhůta pro pozměňovací návrhy bude 26. dubna. Poté ve výboru pro dopravu se bude hlasovat 30. května a Regi bude hlasovat v červenci. Na tom celý časový harmonogram závisí. Takže první lhuta pro pozměňovací návrhy bude 26. dubna. Mnohokrát děkuji. Tímto se dostáváme na závěr dopolední schůze, vážení kolegové. Nyní nás čeká schůze koordinátorů, která je neveřejná. Mnohokrát vám děkuji za účast a budu se těšit, že se uvidíme odpoledne. kdy budeme nejdříve hovořit eh, o nástroji pro propojení Evropy. Bude to společná schůze s ITRE. Nyní máme pět minut přestávku a poté zahájíme neveřejnou schůzi koordinátorů. Děkuji.